jasně říci, jaká je naše priorita, abychom měli skutečné harmonizované řízení v této oblasti. Děkuji. Paní Guillaume, to je konec rozpravy a hlasovat budeme v poledne ve středu. A dalším bod programu je eh, zpráva pana Leichtfrieda, o e, tedy e, zboží dvojího užití, technologiích dvojího užití a čtyři minuty má pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařka, drazí kolegové, drahé kolegyně. To se týče této zprávy, která se týká návrh na řízení Evropského parlamentu a rady o vývoj, kontrol vývoj zboží a technologii dvojící užití. Já, když jsem toto přebýval, tuto zprávu, tak mi bylo jasné, že tam jsou jistá hranice. Je jasné eh, u této zprávy, že se jedná o ekonomickou oblast a praxi, která často se dostává jaksi do, špa- do negativních titulků novin. Na druhou stranu zajišťuje pracovní místa a já si myslím, že to je něco, co je třeba zejména dobře a celoevropsky upravit. Jde, jedná se v podstatě o usnadněné vývozní povolení pro boží, které lze využívat jak vojensky, tak civilním způsobem. Týká se to chemikálií, týká se to dokonce i jaderných palových, palivových článků, týká se to součástí zbraní, týká se to e, počítačových různých technologií a rovněž se to týká softwaru a softwarových komponent. A podle mého názoru zde je důležité, aby různá pravidla, která existují v současné době v členských zemích, aby tato pravidla byla co nejvíce sjednocená, aby byla přesnější, transparentnější a zejména, aby byla transparentní na evropské úrovni, aby to bylo možno na evropské úrovni transparent prověřit. V rámci této zprávy jsme možná poprvé pocítili dopady Lisabonské smlouvy na naši práci v Evropském parlamentu. Komise původně předložila svůj návrh pouze radě eh, ve víře, že pravděpodobně než dojde k přijetí Lisabonské smlouvy, tak se celá věc vyřídí. Tak tomu ovšem nebylo. A tak se to dostalo i k nám do Evropského parlamentu a já si myslím, že je to dobře, protože my určité věci vidíme trochu jinak než rada a já se k tomu později ještě vrátím. Podařilo se nám určité uh, právní otázky, které vyplývaly z postupu komise překonat určité právní překážky. Já bych chtěl poděkovat výslovně zástupcům komise, že se nám podařilo upravit ty věci tak, že jsme momentálně z právního hlediska na bezpečné cestě. A chci říct, že určité klíčové problémy jsme svým způsobem překonali. Zde v naší sněmově se téměř na všem shodneme, až na jednu výjimku, a tam v této výjimce se neschodneme ani s radou. A to je otázka, zda by vývozy měly být povolovány poté, co k něm došlo, anebo ex ante, tedy předtím, než kým dojde. A já si myslím, že zde je rozumné z bezpečnostních důvodů, z důvodu přehlednosti a z důvodu transparentnosti, je důležité postarat se o to, aby nejdřív tedy zde dovozce si musel požádat o povolení a teprve potom mohl něco vyvážet, promiňte, vývozce, a ne, aby si žádal o povolení v okamžiku, kdy již to zboží bylo vyvezeno, protože eh, když potom něco zakážeme, tak tím příliš mnoho nedo, ne, nedokážeme. To je ta známá diskuze ex post či ex ante. A já bych byl pro ten přístup ex ante, nejdříve povolovat a potom vyvážet, kde se rovněž s radou neschodneme. To je otázka transparentnosti, eh, po informační povinnosti. Já si myslím, že Evropský parlament je vždy, když dojde k technickému řešení, tak by vždy měl dostat zprávy o tom, co bylo povoleno, kolik bylo povoleno a tak dále, protože my jsme orgánem, který se má postarat o to, aby věci probíhaly řádným způsobem. A rovněž si myslím, že je důležité, abychom hovořili o tom, jak to bude vypadat s vývozy z přístroji, které například mohou být použily proto, um, aby byla porušována lidská zpráva. Já si myslím, že takovéto vývozy by nesměly být, neměly být povolovány a my bychom se o to měli postarat. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na rozpravu o tomto tématu. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Není jménem komise má slovo paní komisařka Malmströmová. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, každý den evropské podniky musí být konkurenceschopné v konkurenčním prostředí. A samozřejmě otázka eh, dodávek, včasných dodávek je stejně důležitá jako kvalita a cena. A export eh, Eh, zboží dvojího eh, použití je velkou výzvou v tomto kontextu. Eh, nejedná se o nějaké okrajové zboží. Je to zboží, které se používá v celé řadě průmyslu. V, v oblasti výzkumu vesmíru, v letectví a, a tak dále. A Zároveň ale je třeba tyto věci kontrolovat, toto zboží kontrolovat, protože může být využito pro vojenské účely včely. Eh, je nutné, abychom se snažili usnadnit eh, vývoz a umožnili eh, podnikům, aby vyvážely zboží dvojího užití s co nejmenším s co nejmenšími problémy. Komise předložila v roce 2008 svůj návrh, který rozšířil um, zjednodušování a zavedl celý systém v celé Evropské unii. Tento systém je navržen tak, aby vývozci ve všech členských státech mohli využívat zjednodušených vývozních postupů pro určité zboží dvojího užití do určitých destinací. Zároveň export na na například výstavy eh, bude jednodušší. Ehm, export telekomunikačních ehm, Ehm, zařízení bude rovněž zjednodušen. Na druhé straně členské státy budou schopny koncentrovat své zdroje na transakce, které skutečně představují riziko. Komise pravidelně dostává stížnosti od podniků, že některé vývozy byly blokovány, zatímco stejné transakce v jiných členských státech byly povoleny. A to, co je předloženo, se snaží uh, zamezit těmto nesrovnalostem v rámci vnitřního trhu. Celá řada zemí se snaží dělat podobné kroky a my bychom neměli zaostávat. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji panu Leichtfriedovi a dalšímu poslancům za jejich konstruktivní práci na tomto návrhu. Zpráva, kterou předkládáte vy a váš výbor, jde v každém případě správným směrem a je konzistentní s návrhem komise. Mnohokrát děkuji. Nyní jménem výboru pro zahraniční záležitosti a rovněž eh, jako řečník za zelené pan Bytykov na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Zabýváme se tématem, který se týká obchodu a bezpečnosti ve stejné míře. Zboje, promiňte, zboží dvojího užití jsou, je zboží, které se může užívat dvojím způsobem, tedy jak civilně, tak vojensky. A to je velice eh, citlivé a může to být velice nebezpečné a je to tedy eh, užití, které se rozhodně týká bezpečnosti tohoto tématu. Někteří, například Německé ministerstvo hospodářství, tvrdí, že, a zde budu citovat, že se jedná o nekritické zboží. To je neproblémové, to je špatně a tento parlament ve svých výborech doposud se choval velice odpovědně zaujal odpovědný postoj. Já, jakožto zpravodaj výboru AFET a podvýboru pro bezpečnost a obranu, Chci říci, že v těchto výborech jsme zaujali velice jasnou pozici. Jsme tohoto názoru, že by bylo opravdu špatné nezohledňovat určité kontrolní mechanismy a já bych chtěl proto apelovat na všechny kolegy a kolegyně, aby se podívali na doporučení výboru AFET a podvýboru Sed a zejména, aby se podívali na doporučení pana zpravodaje, který právě hovořil a věnovali se té otázce přeběžných kontrol a aby nás takto podpořili. Je to velké kontroverzní téma, to jistě ano. Kdybychom ovšem kontrolovali teprve ex post, tak by to znamenalo, že bychom měli méně bezpečnosti. Ale my chceme více bezpečnosti pro evropské občany a také více bezpečnosti pro naše partnerské země a naše obchodní partnery. Nechceme, aby zásada, které se drží princip AFET a INTA, aby tedy kontrola ex post byla nahrazena kontrolou promiňte, aby kontrola ex ante byla nahrazena podporou eh, kontrol ex post, protože to by upřednostnilo obchodní zájmy na úkor zájmu bezpečnostním. Některé země, jako například Nizozemsko, výslovně před tímto varovalo a proto by bylo jistě v zájmu našich občanů, aby plénum potvrdilo to, na čem se dohodly výbory. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní za politické frakce jako první paní Kestinger za EPP. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, toto nařízení o zbožích dvojího užití eh, chce mít eh, společné úpravu těchto zboží. Tato společná úprava a tyto společné vývozní povolení by měly dát plánovací bezpečnost pro evropské podniky. Toto nařízení má být zjednodušení pro evropské vývozce, tak aby nemuseli eh, i nadále se věnovat velice časově náročným povolovacím procesům a tím má být navýšena jejich konkurenceschopnost. Proto si myslím, že ta dodatečné požadavky, které se zavádí s ohledem na vývozci, že to tedy není zjednodušení, ale je to dodatečná práce. Musí být samozřejmě zajištěno, aby vývozci, které vyvazují, provozují vývaz tohoto zboží, aby to celé bylo bezpečné, aby tam nebyla nebezpečný. Ale jde otázku přiměřenosti, aby zde nevznikaly nepotřebná práce. Například středně velký podnik v oblasti strojírenství, který eh, má 24-hodinovou službu, eh, kde nabízí eh, dodává, dodávání součástek do strojů či opravy strojů. I když zde budou zpřísněná vývozní opatření, i nadále je nutné, aby takovýto podnik mohl správně fungovat. A dále zapojení zainteresovaných stran. Pokud budeme mít rámcové podmínky pro tyto oblasti, a pokud to nebude přesně formulováno, tak si opět kladu otázku, zda nedojde k navýšení práce pro podniky. Samozřejmě, že je důležité, aby zainteresované strany byly zapojeny do rozhodovacích procesů, ale musí to vždy být realizováno ve světle praktičnosti a správné realizace našich cílů. Samozřejmě, transparentnost, bezpečnost jsou důležité, bez pochyby. Na závěr jedna poznámka. Tato nařízení má, má vést k zjednodušení a ke snížení administrativy ve světle bezpečného používání zboží a technologií energií, má být posílena naše evropská ekonomika a správní řízení, které se s tím pojí, má být zjednodušeno. Děkuji. Děkuji nyní za SAD pan Kutas. Domnule președinte, eh, Pane předsedo, eh, paní komisařko, milí kolegové, nejprve chci poděkovat eh, kolegovi za práci na této tak technické agendě, což má ale i obrovské dopady na bezpečnost EU. Evropská unie eh, provádí kontroly eh, zboží dvojího eh, užití, které se vyváží již po mnoho let. Mm, poněvadž zde máme systém registrace, mm, celní registrace, kde se vlastně tak zabrání vývozu zakázaných zbraní, především hromadného ničení. My chceme ale zavést větší transparentnost, tedy více zdemokratizovat tento systém, který by byl bezpečný, eh, pokud jde o notifikace, tedy ohlašovací povinnost, mm, a ty eh, notifikace by se před, eh, předkládaly a i tedy ukládaly, eh, jak co se týče zboží, tak co se týče technologií dvojího užití. Pokud je tedy o zboží dvojího užití, tak Evropský parlament chce dostávat roční zprávy, tak aby mohlo tedy i plnit svoji kontrolní funkci. Evropská komise má povinnost předkládat E, průběžné zprávy parlamentu mm, o tom, jak se vytváří komunitární kontrolní režim týkající se zbojíží dvojího užití a e, takže mm, všechna ta opatření jdou tímto směrem. Pokud jde o ten mezinárodní režim kontrol vývozu, zde je třeba zlepšit ty seznamy zboží, které má podléhat kontrolám a ty seznamy se často aktualizují bez toho, aniž by parlament se do toho procesu zapojoval. Proto chceme větší zapojení parlamentu. Tak, aby Eh, i parlament mohl eh, hrát eh, roli zákonodárce podle Lisabonské smlouvy. Děkuji, pan Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Ten obchod se těžko kontroluje a to je obchod se zbraněmi, protože zde je celá řada možností, jak klást překážky, dělat obstrukce. Především často jde o zbraně, které technicky vypadají jako nezbraně a e, snadno je lze změnit ve zbraně a proto se zabýváme zbožím do jeho užití. Dále je to ta kakofon, kakofonie pravidel a norem, které ještě zhoršují efektivitu kontrolních systémů. Když jsme začali pracovat na této agendě, tak komise e, chtělo novelizovat nařízení z roku 2000 měsíce, ale od té doby to eh, stáhla zpátky, protože to nařízení je zastaralé a eh, chce tedy novelizovat eh, standard předpis roku 2009. A opět jsme dostali další legislativní návrh od komise, abychom znovu tedy novelizovali totež nařízení. Takže my musíme mít jasná, jednoduchá, transparentní pravidla pro evropské vývozce, aby měli konsolidovanou normu a čtyři body k, k, k pozici naší frakce. Pokud jde o základní hodnoty, my zde eh, jsme velice skeptičtí k tomuto systému. Parlament již Eh, maximálně omezil tu hodnotu z 5 tisíc na 3 tisíce euro a tam můžeme mít ale ještě jiná kritéria. I seznam zemí určený je velice, určení je velice eh, omezený a máme zde malé střední podniky a my chceme eh, především ale bezpečnost. Bezpečnost musí mít přednost před obchodem přece. My jsme i pro politiku ohlašování ex ante, tedy povinnost registrace za třetí maximální transparentnost, tak, aby to nařízení zavedlo mechanismus, který by eh, těm dotčeným subjektům, jako třeba eh, organizacím lidských práv nebo různým eh, dalším odborovým organizacím a podobně, aby měli možnost se zapojovat do těchto procesů a také i je třeba více do tohoto procesu zapojovat Evropský parlament. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Scholz. Minuta, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní Výslovně děkuji panu zpravodajovi Jorgovi Leichtfriedovi za jeho práci na této zprávě a ve, i ve jménu své frakce mu přeji mnoho úspěchu v jistě obtížných vyjednáváních s radou. Chtěl bych poukázat na dva aspekty. Pozměňovací návrh frakce EPP nejsou žádnou pomocí pro pana zpravodaje, ale podkopávají podstatě jeho jasně nadefinovanou, jasně nadefinovanou vyjednávací pozici parlamentu, protože jim jde o to, aby vývozci měli usnadnění život. Má frakce tyto návrhy nepodpoří. Dále chci říci, že má frakce má velké problémy s tím, eh, jakým způsobem mají být využívány seznamy zboží dvojího užití a jakým způsobem jsou zde eh, vyloučeny rozvojové země z přístupu pro, k určitému zboží, například se to týká počítačů a tak dále. E, zejména země ze střední a východní tebrochy měly zkušenosti, jak to vypadá, s možností zneužívat takovéto věci, proto jsme předložili pozměňovací návrh číslo 47 a já zde v zájmu rozvojových zemí vás prosím, abyste náš pozměňovací návrh podpořili. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Obermajer. Děkuji, pane. Děkuji, pane eh, Jaderné produkty, chemikálie a tak dále mohou být použity pro civilní i vojenské účely. Některé členské státy zásobovaly libyi celé řady let eh, zbraněmi. A nedávná zpráva o exportech zbraní ukazuje, že Itálie, Malta a Německo dodávaly zbraně kaddáfímu. Některé další státy dodávaly eh, zbraně do arabského eh, prostoru. A eh, Něco takového musí být ale potíráno. Celý zbrojařský průmysl v EU musí být podroben přísným kontrolám. Nicméně, pokud jde o software, je třeba uvážit to, zda software nemůže sloužit eh, v některých případech také demokratizaci, jak je tomu například v arabském světě. Eh, je třeba provádět analýzy týkající se eh, potenciálního využití a také daného adresáta, kterému je zásilka uničerna. Nyní pan Fjerner, dvě minuty. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A toto e, nařízení se týká zboží, které je možné využívat civilním i vojenským e, způsobem. Jedná se o telekomunikace, ale třeba také turbíny. E, otázkou je, co tedy kontrolovat a co nikoli. Cílem této legislativy je harmonizovat celý systém, aby se ulehčilo, aby zde byla vyváženost. Je třeba, aby celý systém byl jasný, transparentní a vyvážený. Například ve Švédsku jsme byli svědky případu, kdy eh, švédské firmě bylo zabráněno exportovat, zatímco francouzská firma mohla stejné produkty exportovat eh, bez problémů. Takže ehm, evropská pravidla nefungovala. Dalším příkladem je telekomunikace. Víme, jak důležité jsou telekomunikace pro rozvoj zemí na celém světě. A proto je zásadní, aby obchod eh, s civilním zbožím eh, nebo zbožím pro civilní využití nebyl příliš eh, byrokratický. A proto bych byl pro ohlašování ex ante to se týká především regulativních produktů, které chceme vyvážet. Mnohé firmy přece vědí, jaké produkty vyváží a k čemu tyto produkty mohou sloužit. Firmy vědí, že pokud by něco vyvezly proti pravidlům a byly by potrestány, proto je nutné, abychom měli ohlašování ex ante, abychom měli jasnou a transparentní legislativu a také kontroly ex ante. A kromě toho je zásadní, aby ty státy, které potřebují telekomunikační vybavení, skutečně tuto možnost měly. A další řečník. Pan Zemke, prosím. Chtěl... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Potíž je v tom, že ne všechny členské státy používají stejná kritéria pro eh, Eh, vývoz zboží dvojího užití. Tudíž se domnívám, že bychom se měli snažit, eh, aby všechny členské státy aplikovaly stejný vysoký standard eh, pro vývoz civilního zboží, které lze použít pro vojenské účely. Toto nařízení podle mě by mělo především se zaměřit na prevenci šíření nových technologií a softwaru. To nám pomůže i bojovat proti počítačové kriminalitě. Děkuji, pan Pašku, jedna minuta. Děkuji. Téma zprávy je velice citlivé politicky, ekonomicky. Na jedné straně Evropská unie chce zabránit tomu, aby toto zboží se používalo pro vojenské účely a proti lidem. A na druhé straně musí zvážit i ekonomické zájmy výrobců a uživatelů. Tudíž nařízení nevyhnutelně je velice zapeklité, protože musí ošetřit stávající nedostatky, anticipovat budoucí problémy. A zde asi pro některé to bude příliš silné a pro některé zase příliš slabé nařízení, které si bude vyžadovat další konstantní revizi. Ale co je třeba mít transparentnější, striktnější nařízení? Já jsem pro povolení ex ante a ne naopak. A především po Lisabonu parlament by se měl do toho zapojit a právě to, co, to je to, co děláme teď a naše role by se měla posílit a ne, abychom byli přehlíženi. Nyní máme Catch the Eye. Pan Jár, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Když se o vývozní povolení pro zboží dvojího užití, tak si myslím, že všichni shodneme na tom, že v Evropské unii potřebujeme jednotná pravidla. Tedy ne, že není třeba, aby členské státy postupovaly různě, protože to půjde cestou vlastně narušování hospodářské soutěže. Tak to, to tedy zní velice logicky, když říkáme, že chceme, aby vývozy byly eh, schvalovány předtím, než k ním dojde. Chceme být transparentní, chceme rovněž mít eh, jakoužto mm, možnost kontroly úspěchu a podle toho se eh, učit, ale já bych chtěl potvořit kolegyni, která říkala, že potřebujeme systém, který umožní pro střední a malé podniky to, aby to pro ně bylo únosné, protože tato směrnice není pouze pro velké podniky, ale je to také pro střední velké podniky a proto tedy apeluji na pana zpravodaje, aby to upravil v tom smyslu, aby to bylo opravdu pro malé a středně velké podniky únosné. Děkuji, nyní má slovo pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Problém eh, užívání produktů a technologií civilních eh, pro vojenské užení. Účely to je něco, co nám na to nevystačí naše nařízení pro zbojí dvojího užití a kontroly s ním spojené. To je jistě důležité, je třeba to dělat velice důsledně, ale nesmíme spochybnit potřeby rozvojových zemí v této věci. Samozřejmě je důležité, aby procesy byly transparentní a je důležité, aby tam byla možnost demokratické kontroly, ale i v této oblasti je důležité, aby byla koherentní s ostatními oblastmi Evropské unie a aby cíly tohoto nařízení byly koherentní s cíly cíly v ostatních oblastních. Podívejme se například na cíle sedmého programu pro výzkum a vývoj, například eh, spolupráce s průmyslem first Rally, které se týkaly kosmického průmyslu. Tam došlo k tomu, že to bylo zneužito a tato technologie a byly napadeny desítky osob eh, a vedle to jejich smrti. Takže je eh, opravdu důležité se také podívat na výsledky těchto programů a jak to vede k tomu, že jsou využívány rovněž dvojím způsobem. Děkuji. Děkuji. A nejdříve bych poprosil o příspěvek paní komisařky. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaju. A jménem pana de Guchta bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, stejně tak jako vašemu výboru. Komise eh, souhlasí s vašimi názory ve zprávě ve dvou oblastech. Navrhujete systém ex ante. Pro komisi nejdůležitější to, že je to stejný systém, protože se musíme snažit vyhnout eh, různým eh, standardům v Evropské unii a komplikacím. Zároveň souhlasíme, že je nutný nějaký systém eh, ohlašování, podávání zpráv, aniž bychom zaváděli přehnané požadavky na malé a střední podniky, ale nějaký systém ohlašování je nutný. Já doufám, že bude možné nalézt schodu s radou o těchto dvou důležitých bodech. Děkuji. Nyní má dvě minuty pan Leichtfried, zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem využít těch dvou minut k tomu, abych apeloval na radu. Ale bohužel tam, kde měla sedět rada, tam jsou pouze prázdná křesla. Já nevím, zda je rozumné, abychom vedli naše rozpravy takto bez rady protože si myslím, že bylo dobré vyřídit radě, aby pokud chce něco od Evropského parlamentu, aby také přišla sem mezi nás a vyslechla si naše rozpravy zde v naší sněmovně. Drazí Vážení kolegyně, vážené kolegyně, vím, že je to velké hospodářské odvětví, jde o velké množství zboží, jde o pracovní místa a zejména Jde o pracovní místa právě v malých a středně velkých podnicích, které vyrábí špičkové technologie, jsou velmi důležité a já si myslím, že právě pro ně je velice důležité, abychom v celé Evropské unii měli jednotná pravidla, jednotné úpravy a ne, aby v jedné zemi, jak řekla kolika Fjellner, že jedna země to povolí, druhá to zakáže a v podstatě pak eh, eh, z toho mají nevýhodu ti, kteří pravidla dodržují a tak by tomu být nemělo, proto je důležité rychle dospět k nějakému řešení a je důležité, aby i rada akceptovala, že prostě není možné, aby vždy, vždy vše probíhalo tak, jak si rada představuje. Pokud rada toto pochopí, tak dostaneme, dospějeme k rychlé k řešení v zájmu evropského hospodářství v zájmu evropských pracovních míst a rovněž v zájmu respektování lidských práv, bezpečnosti a bezpečnosti tedy lidí i mimo Evropskou unii. I k tomu má tato zpráva přispět. Vážený pane komisaři, pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji vám. Takže rozprava je ukončena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva pana Simpsona a